Dear colleagues, may we begin? Vážené kolegyně, kolegové, můžeme začít? So. Takže vítejte všichni zpět eh, a vítám i další kolegy na tomto společném zasedání výboru AFKO a JURY. Speciálně vítám paní Danutu Hibner, předsedkyni AFKO. Nejprve musíme schválit pořad jednání. Jsou tady nějaké žádosti o změnu. Eh, pokud ne, tak eh, to vnímám jako, že je pořad jednání schválen. Já bych také chtěla všechny přivítat a poděkovat Pavlovi za to, že vytvořil tuto příležitost, eh, abychom část vašeho vyměřeného času věnovali tomuto společnému zasedání, protože je to důležité i vzhledem k tématu, které před námi leží. Jsme tady proto, abychom se společně zamysleli nad návrhem zprávy a vyslechli jeho eh, prezentaci 7. Eh, února je vyprší lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Řekneme to ještě jeden na závěr, jednou na závěr. Eh, a teď jenom stručně, eh, proč jsme tady dnes společně. Všechno to začalo s tím meziinstitucionálním, meziinstitucionální dohodou ohledně lepší eh, legislativy, lepšího vytváření legislativy, better lawmaking, takže šlo o to, se eh, vypravit eh, tímto směrem a když jsme skončili eh, práci v roce 2000, v roce 2016, tak na základě toho parlament se rozhodl identifikovat určitá témata, e, která bychom začali řešit následně. Takže vytvořila se zvláštní pracovní skupina, které jsme také spolu předsedali společně s Pavlem. Já myslím, že to byla velmi dobrá práce, kterou jsme tam společně odvedli a e, my jsme se prostě tam vším tím zabývali a když pak eh, v listopadu loňského roku tato eh, práce byla ukončena, tak výsledkem byl takový seznam doporučení, eh, který bychom se měli věnovat a dva zpravodajové, kteří zastupují ty dva výbory, Pavel Svoboda a Richard Corbett z AFKO, eh, se eh, poté, co pracovní skupina eh, skončila svou práci, k tomu, aby vypracovali společnou zprávu. Takže my jsme zde teď proto, abychom je vyslechli a abychom se také rozhodli, jak budeme postupovat dál v našich dvou výborech. Děkuji. Děkuji, Danuto. Takže nejprve bych rád poděkoval svému spoluspravodaji panu Korbetovi za excelentní spolupráci. Pan Korbet se k nám během několika málo sekund či minut jistě připojí. Takže e, získaný e, pokrok a Eh, získané zkušenosti v téměř dvouleté platnosti té meziinstitucionální dohody je vlastně pozitivní a měl by instituce eh, nadále podporovat v tom, aby byl dále, dále aplikován vzhledem k ještě přetrvávajícím tématům. A když dovolíte, tak já několik z těchto témat eh, zna, vypíchnutých z návrhu zprávy teď přednesu, protože si uvědomuji, že jste neměli dost času na to, abyste to prostudovali kontroly. Takže nejprve e, programování, výroční programování meziinstitucionální podle nové dohody ukazuje e, zapojení e, těch tří institucí. Je to něco, co musíme přivítat takže je tady sdílené pochopení skutečnosti, že e, by větší rychlost neměla e, být prioritou na úkor legislativní kvality. A co se týče odpovědí komise na žádosti parlamentu podle článku 225, tak by komise měla být e, povzbuzována v tom, aby odpovídala specifickými E, sděleními, tak jak je to předpokládané v odstavci 2 nového e, této dohody, e, tak, pardon, 10 této dohody, aby bylo vše naprosto transparentní a odpovědi opravdu průkazné. A co se týče studií o dopadech, tak nová dohoda správně poukazuje na to, že toto nemůže nikdy nahradit politická rozhodnutí či nějak Eh, právní postup eh, za, eh, zpomalit. Takže toto jsou věci, které prostě musí být dodržovány a také testy SMI by měly být i nadále používány. Komise v roce 2000 17 v červenci se zabývala lepšími postupy, Better Guidelines, Nicméně celá řada návrhů komise, včetně politicky citlivých návrhů, eh, nešly ruku v ruce se studiemi o dopadech, přestože o tom také dohoda hovoří a kvalita a podrobnosti obsažené v, dohoda, v, eh, v Eh, studiích o dopadech se také mohou velice, velice lišit. A příslušné memorandum eh, by také mělo vysvětlit, jak jsou tyto eh, návrhy v souladu s principy subsidiarity a přiměřenosti a je tady třeba, aby byla konzistentnost mezi vysvětlujícími prohlášeními a studiemi o dopadech. K otázce právního základu což je zase eh, zvlášť významné eh, pro výbor Eh, pro právní záležitosti vzhledem k jeho roli a expertíze v oblasti verifikace právního základu, tak ty tři instituce se zavázaly k tomu, že si budou vyměňovat názory na změny právního eh, základu, což by mohl být odklon od běžného legislativního postupu. Zatím ještě takový případ nenastal. A návrh zprávy nicméně zdůrazňuje e, pozici parlamentu v tom smyslu, že parlament odrazí jakékoliv pokusy e, nějakým způsobem e, spochybnit parlament v jeho snaze Eh, držet se právního základu. A k, dele, eh, k aktům v delegované pravomoci, eh, v přenesené pravomoci, tam došlo k velkému postupu vpřed a zatím ještě máme před sebou uzavření jednání nezávazných kritérií pro implementaci článků 190, pardon, 290 a 291 smlouvy, o kterých se hovoří v odstavcích 28 nové dohody eh, takzvané kritéria takzvaná delineation criteria, tak jak to začalo v září 2017. A v tomto smyslu je pan Sayer a pan Corbett vyjednavacím týmem parlamentu. Mandát na této jednání je uveden v usnesení z 25. Eh, února 2014. Ať už budou dohodnutá kritéria jakákoliv, tak musí vzít v úvahu příslušná rozhodnutí Evropského soudního dvora. Dnes jsme schvalovali dvě zprávy pana Sájera o e, sladění a e, přijali rozhodnutí o vstupu do e, trialogu. My doufáme, že jednání v trialogu mohou začít rychle a že budou mít dobrý výsledek. E, máme nové společné vnímání věcí a ustanovení v dohodě, které e, požaduje, aby komise e, systematicky kontaktovala a využívala expertů členských států při přípravě aktů v přenesené pravomoci, což byla jedna z zásadní, jeden ze zástupních, základních ústupků parlamentu, aby podpořila tedy komisi a, pardon, radu, aby přijala e, tedy aktiv přenesené pravomoci podle kritérií e, ve článku 290. Zároveň také jde o přenesení e, prováděcích pravomocí podle článku 291 smlouvy, případně o začlenění všech prvků in abstracto Eh, pro, eh, které mají co dočinění s přenesením pravomocí eh, či předáním prováděcích pravomocí v samotných aktech, což je ještě větším překvapením v těch případech, kdy se komise rozhodla, v těchto případech se komise rozhodla neobhajovat své vlastní návrhy. Je to přitom jeden z těch časově nejnáročnějších prvků ve všech jednáních mezi institucionální neformálních jednáních ohledně legislativních záležitostí. Doufáme, že dohoda o kritériích a sladění pomůže překonat problémy, které stále ještě máme. A teď, co se týče eh, korektní a eh, včasnou transpozici unijní legislativy, tak to je skutečně klíčová věc pro eh, lepší přípravu a provádění práva. Takže e, bylo také hodně, e, hodně pokroku dosaženo ve zjednodušení, v takzvaném e, gold plating a parlament také začal již několikrát jednání ohledně toho, že by měl mít přístup na, k informacím, co se týče těch postupů či jednání o přestup, přestupování práva a jeden z možnost, jedna, z jedno, jedna z možností zjednodušování je systematický eh, systematické uplatňování legislativních technik eh, eh, vlastně toho, co nazýváme přepracované znění. V tomto směru by komise měla spíš předkládat návrh naprosto nového právního aktu, kterým by eh, vlastně se rušil předchozí eh, právní akt, tak aby eh, kolegislativci ta, ty, ta hlavní témata zaručována ve smlouvách viděla jako zachována. Takže Komise by měla eh, každopádně ještě upravit eh, ten eh, každoroční přehled a zátěž, která je s ním spojena na základě získaných poznatků a transparentních a verifikovatelných údajů. Komise by měla stanovit snížení tě, té zátěže způsobem, který by byl flexibilní, ale založený na přesných konkrétních údajích a na základě plné konzultace s ostatními zúčastněnými stranami, tak jak to probíhá v rámci refitu. Z mé strany je to v tuto chvíli všechno. Danuto? Já bych chtěla říct, eh, Richarde Korbete, prosím, ale asi se nám kolega někde ztratil, možná, že hledá sál. Eh, každopádně eh, možná můžeme zatím dát slovo stínovým zpravodajům, kterých tady máme čtyři nebo pět, a pak zde rovněž je kolega který chce ještě eh, hovořit eh, mimo. První je tedy Sylvie Kaufmann za Stínové. Pokud chcete si vzít slovo, samozřejmě. Ano, srdečně děkuji, paní předsedkyně. Já vlastně chci se zmínit jen o malém počtu bodů, protože text té zprávy jsem dostala teprve včera k dispozici a je pro mě tedy obtížné v takové krátké lhůtě si ho důkladně prostudovat, ale můj první dojem je, že bych chtěla srdečně poděkovat oběma spoluspravodajům. Myslím si, že to je vyvážený návrh zprávy, který nám zde předložili. Pro mě je důležité, abychom eh, z toho v souvislosti s hodnocením dopadu, o kterém hovořil pan Svoboda, aby toto hodnocení dopadu nebylo náhradou za politické rozhodnutí. To bychom chtěli výslovně vypíchnout a mělo by se to zdůraznit v té zprávě a toho bychom se měli držet. Všichni vědí, víme, jak důležité je, je do, hodnocení dopadu a leží nám na srdci, aby to komise dělala v rámci scrutiny report, to plné hodnocení, aby se to bralo skutečně na zřetěl, ale parlament také může dělat hodnocení dopadu, možná to neděláme vždy, ale můžeme to dělat k jednotlivým bodům konkrétním a upřímně řečeno někdy trošku obáva, musíme dávat pozor právě v, tom, v této oblasti, abychom příliš mnoho nedělali, abychom to celé příliš nebyrokritizovali. A to je právě trošku moje obava, abychom tedy zase nedělali příliš mnoho těch hodnocení dopadů, abychom nestratili potom ten hlavní cíl ze zřetele. V odstavci 2, ne 22, jste hovořil o tom, že je důležité eh, co nejš- zajistit co nejširší účast ve veřejných konzultacích, to je správné. Je tam také důle- zdůrazněno, že se nesmíme soustředit na určité zájmové skupiny nebo lobistické skupiny. A to Myslím si, eh, že je důležité toto zdůraznit v celé zprávě, zejména s ohledem na malé a střední podniky. Víme, že to je velice důležité pro ekonomiku v Evropské unii, ale když se říká, že se mají zohlednit všechny zájmové skupiny, a poskytnout určité priority, tak možná se mně to nezdá úplně nejvhodnější na všech místech, tak to potom výslovně by se mělo tedy poukázat na malé a střední podniky. A potom gold plating, to poslední věc, o tom také mluvil pan předseda Svoboda. Zde je pro mě velice důležité, a to stojí, stojí také v té zprávě, mm, Víme, když hovoříme o směrnicích například, a členské státy mají vždy možnost prosazovat vyšší standardy a to není gold, to takzvaný gold plating. O gold platingu hovoříme již velmi dlouho ostatně, ale musíme jasně rozlišovat. Tam zde vlastně o zvyšování byrokracie, která někdy ještě jaksi eh, doplňkově přidávají členské státy k prosazování evropské legislativy ale ne ta otázka, že se prosazují vyšší standardy oproti evropským eh, směrnicím. Toto je pro členské státy velice důležité, aby měli určitý prostor při prosazování evropských legislativních aktů. Děkuji. Děkuji a za AVKO EKR pan Zvězdovský. Prosím, pan Kazimír. Děkuji pane eh, předsedo, paní předsedkyně, a chci panu Svobodovi poděkovat za jeho zprávu. Bohužel nejsem v situaci, kdybych eh, ke zprávě mohl toho hodně říct, protože jsem ji obdržel eh, teprve včera večer. Ale je zřejmé, že co je pro mne důležité, je to, aby legislativní proces byl zjednodušený a plynul hladce. A aby to byl takový legislativní proces, který by nezatěžoval především ty malé a střední podniky a také, aby nezatěžoval především obyčejné občany. To je to úplně nejzávažnější téma pro moji politickou frakci a e, případné pozměňovací návrhy, které, dejme tomu, předložíme, e, půjdou e, tímto směrem. To znamená, půjdou cestou větší a lepší ochrany podnikatelské svobody a budeme se snažit zohledňovat malé a střední podniky. Rádi bychom se soustředili právě na tyto otázky. Děkuji za EKR. Juris Karim, prosím máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych začal tím, že bych eh, chtěl poděkovat spolu eh, zpravodajům k velmi dobré zprávě, jak já to vidím. Řada těch dohod eh, samozřejmě předpokládá eh, otázky testů a kontroly subsidiarity a eh, přiměřenosti. To znamená, že zúčastněné strany by měly být konzultovány v té nejranější fázi toho procesu, tak, aby se zvýšila transparentnost a snížila zátěž zátěž. Ovšem jsou tady další aspekty, o kterých si myslím, že by mohly být zlepšeny. Například ustanovení, které se vztahují k takzvanému gold platingu, tak ty by ještě mohly být zlepšeny, aby se zátěž více snížila. Kromě toho by komise měla předložit své návrhy ohledně snížení zátěže v klíčových sektorech co nejdříve, protože to přináší nebo by přineslo hmatatelné eh, výhody a snížení nákladů. Pak je tady ještě otázka rukověti ohledně eh, těch eh, studií o dopadech. To znamená, eh, že alespoň 40 Eh, členů výboru by mohlo žádat o eh, studii o dopadech. Studie o dopadech ohledně pozměňovacích návrhů by samozřejmě mohla posílit naší vyjednávací pozici. Je to něco, co bychom měli podpořit. Eh, I rada by měla výbor, výrazně zvýšit součinnost a vytvořit svou vlastní jednotku pro studie, studiích o dopadech. A pak je tady otázka přiměřenosti. Tam by samozřejmě ty studie o dopadech měly také svůj význam, protože e, jsou to klíčové, klíčové otázky. A tyto studie o dopadech by pak mohly být ještě v těch dalších fázích jednání s radou být využívány poté, co bude tedy e, případný návrh e, zásadně pozměněn, tak ještě může být studována v té fázi ta otázka dopadů. Tak děkuji a předložíme pozměnění pozměňovací návrhy. Těším se na další diskuzi k této důležité otázce. E, paní předsedkyně Richarde, e, jsou tady ještě tři kolegové, kteří si chtěli e, vzít slovo a potom možná vy, takže teď je na řadě Jean-Marie Kabada. Prosím. Děkuji, paní předsedající. V této fázi diskusí a vzhledem také k těm nesmírně krátkým lhůtám na analýzu těch dokumentů, které jsme dostali včera, nebudu komentovat konkrétní věci, takže se soustředím nebo omezím pouze na ty připomínky, které už zazněly. Mám tady ještě pana Žila Lebachetona, Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, já jsem se chtěl vyjádřit ve jménu Evropské eh, strany národu. Eh, tato zpráva je nesmírně zajímavá, obsahuje celou řadu doporučení, eh, která vítáme aby, eh, se, aby existovala lepší legislativa. Já eh, bych udělal několik technických připomínek a potom politickou. Domnívám se, že je třeba lépe respektovat parlamentní výbory, to je zejména v bodu 4, a, ale já jsem velmi zaražen, já jsem pracoval pro francouzský parlament, než jsem přišel sem, ale ve francouzském parlamentu existuje více času pro přeskum textu a, a není stále pod časovým tlakem, jako je tomu tady. Já si myslím, že tady se musí dosáhnout většího pokroku. A v zprávě se praví, že výbor má, by měl mít velice detailní pořady abychom se mohli jaksi lépe organizovat a postupovat. To je podle mě to nejdůležitější. Jinak studie dopadu by měly být serióznější, skutečně. Já jsem si velice vážil a líbila jsem te, líbil se mi ten odkaz na dopad, který to může mít na malé a velké, na malé a středně velké podniky. A samozřejmě e, rovněž mě těší ta připomínka týkající se nezbytnosti lépe respektovat a zohledňovat zásadu proporcionality a subsidiarity, ale je tady jeden bod, který nemohu podepsat No, tady se říká, že by se měly eh, lépe precizovat, upřesnit údaje, pro, kdyby nebyla Evropa. A já si myslím, kdyby Evropa neexistovala, tak by situace byla naprosto odlišná a prosto eh, nemožné odhadnout náklady. Eh, myslím si, že je třeba zastavit, hovořit o nákladech ne Evropy. To je prostě absurdní. Takže to je tedy, to jsou mé připomínky. A teď já s celou řadou kolegů z, mý skupin, z mé skupiny sníme o tom, aby existoval takový systém, eh, kde by eh, komise, rada a parlament lépe spolupracovali. Máme tady dva politické orgány, radu, eh, která, kde se setkávají šéfové státu a vláda, a potom parlament, který za, reprezentuje lid ale komise nemá žádnou legitimní politiku. Je to odborný technický orgán. Čili já bych chtěl, abychom měli něco, co by tedy odkázalo komisi do jejich mezí, aby se soustředila pouze na odbornou práci a stal se z ní permanentní sekretariát. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poblahopřát oběma zpravodajům k této zprávě jak co se týče odkazu na malé a středně velké podniky, to je v skutku velkolebé ocenění a respektování malých a středně velkých firm. Přičemž bych rád tedy odporoval kolegovi, protože malé a středně velké eh, podniky nejsou žádnou zájmovou skupinou. Eh, oni jsou v průřezu velice znevýhodňováni právě stávající legislativou. Eh, protože nemají ty administrativní kapacity, které mají velké firmy. A proto je správné, že toto se táhne jako červená nit celou zprávou. E, Výborné jsou odkazy na scrutiny board. Co se týče studií dopadu, domnívám se, že musíme Evropskému parlamentu jak si navýšit ten práh. Tady souhlasím s kolegy. Minulý týden jsme hovořili o nařízení o energetické účinnosti týkající se úspor 40 eh, eh, bez ale eh, zahrnutí stanoviska parlamentu. My jsme se dohodli na 30%, také tady k tomu neexistovala studie dopadu. Komise ji sice udělala, ale chceme-li dělat odpovědnou politiku, musíme používat daleko více studií dopadu, abychom si uvědomili také potom dopady na ekonomiku. A poslední připomínka. Také bych chtěl upozornit na to, co řekla paní kolegyně Kaufmann. Pakliže členské státy mají vyšší standardy, než eh, je předepsáno na evropské úrovni, tak bychom to neoznačovali jako gold plating. Tady máte pravdu. Ale jednáli se například o corporate social responsibility, čili také sociální povinnosti pro podniky. Tady jsme řekli, že existuje výjimka pro malé a středně velké podniky. Celá řada států ovšem právě škrtla tuto výjimku. A nám se teď vyčítá, že <clears throat> tyto výjimky pro malé a středně velké podniky Eh, prostě jsme my sami, jak se znevýhodnili a že to je prostě evropská příčina, evropská úprava. Ale já bych rád doma řekl, no okamžik, to je v kompetenci členských států, které o tom rozhodly. A proto chci požádat o to, aby tady existovala transparentnost vždycky tam, když jdou státy nad rámec evropských pravidel. A my to musíme v Evropském parlamentu vědět a doma to také vysvětlovat našim voličům. Děkuji vám. Děkuji a nyní dám slova Richardovi, který vlastně měl mít úvod a závěrečné připomínky. Děkuji. Omlouvám se, že jsem dorazil později, to byl vlastně jakási vyšší moc. Každopádně děkuji panu Svobodovi, mému spoluspravodajovi a e, omlouvám se, že jsem tady nebyl na ty úvodní e, poznámky, ale přece jenom jsem tady e, získal povědomí o tom během diskuze, oč se jedná. Jedná se tady o aplikaci dohody, která byla dosažena zhruba před dvěma lety. A měli jsme pracovní skupinu, eh, která organizovala řadu slyšení s nejrůznějšími skupinami, které v různých kontextech musí aplikovat tuto dohodu eh, členové parlamentu. Abychom si vyslechli, co bylo učiněno. Eh, také jsme sledovali změny jednacího řádu, eh, což se konalo v kontextu mé vlastní zprávy týkající se revize jednacího řádu parlamentu kde jsme dospěli k dohodě, aby se zabezpečilo, že můžeme postupovat podle toho. Mé obecné hodnocení spočívá v tom, eh, že meziinstitucionální dohoda už přináší výsledky, už se používá a může být hodnocena pozitivně. Avšak eh, jsou tady i záležitosti, na něž se musíme ještě podívat. aniž bych se snažil znovu otvírat záležitost dohody, či znovu ji vyjednávat, či jakkoliv měnit, jsou tady záležitosti, které by mohly být používány lépe, aplikovány lépe. Některé z nich už se ozvaly v diskusi, zazněly tady, pardon, v diskusi a pár varování smímly. Za prvé, co se týká gold platingu, není to vždycky tak jednoduché. A musíte rozlišovat mezi takovými případy, kdy evropská legislativa se snaží, legislativa se snaží harmonizovat určitý soubor pravidel pro jednotný trh. A ostatně když to uděláme, je lepší, když budeme využívat nařízení místo směrnic, abychom zamezili divergenci, abychom to zjednodušili. A v těch případech, kde evropská legislativa eh, dává minimální standardy, a na to už upozornil kolega, eh, když tedy definujete minimální standardy, tak skutečně členské státy mají právo jít nad rámec těchto minim. Ale co potřebujeme, je transparentnost a jasnost, tak aby veřejnost věděla, že to je členský stát, který to udělal, a nikoli v Evropská unie. A to domnívám se, že je naším eh, ústředním cílem. Malé a středně velké podniky tady mm, akceptuji, že je musíme věnovat obzvláštní pozornost, ale také musíme to aplikovat vůči všem těm, které vzhledem své velikosti jsou méně často jaksi zraňováni Bruselem, abych tak řekl. Velký průmysl, ty mají své vlastní organizace, ty mají své vlastní kapacity, aby k nám mohli přicházet, aby se mohli vyvíjet tlak, aby mohli hovořit o svých případech, ale malé a středně velké podniky to nemají. Ale nejsou jediní, kteří nemají tuto možnost. Máme tady skupiny obětí, oběť a také asociace těchto obětí, spotřebitelské skupiny, které nevždy mají takovou velkou kapacitu, aby mohly s námi hovořit, přijíždět za námi. Čili netýká se to pouze malých a středně velkých podniků. Ano, musíme jim věnovat pozornost, ale jsou to i jiní, o kterých se domnívají, že by spol spadali do této kategorie, kde musíme učinit více, abychom jim naslouchali a Eh, respektovali a zohledňovali také jejich názory. To neděláme dost často. A další bod, eh, který bych rád zdůraznil, je, že my tady hovoříme o better regulation a ne o deregulaci. Eh, většina úprav vznikla na základě určitého účelu. A když máme evropskou legislativu, je to možné jedině tehdy dospějeme k vysokému stupni dohody, koncensu. Eh, nejprve je třeba mm, zahrnovat legální základ, zákonný základ eh, definovaný ve smlouvách, to musí respektovat každý stát. Potom komise, která samozřejmě zohledňuje jak to, co je zakotveno ve smlouvách, tak zásadu proporcionality a eh, kontinuality, ale rada která je složena z národních ministrů, z členů národních vlád eh, a zodpovědná vůči národnímu parlamentu, oni potřebují kvalifikovanou většinu. To není jednoduchá většina, potřebují vysokou míru konsensu týkající se legislativy na evropské úrovni, protože jinak tady nebude žádná evropská legislativa. A je třeba zabudovat bezpečnostní doložky do tohoto systému. Eh, to je ten systém checks and balances, abychom zabezpečili, že legislativa nebude prostě jenom procházet většinou a hlas odmávána většinou. Ne, ne. Potřebujeme vysokou míru dohody. Jinak nikdy nebudeme mít evropskou legislativu a já si myslím, že to je velice významná politická doložka v našem systému. A co se týče připomínek posledního řečníka, o komisi, která je odborným orgánem. Komise není na úrovni rady a parlamentu. Je to rada a parlament, kteří jsou spolu zákonodárci a rozhodnou se buď tedy e, provádět legislavu či nikoliv. Čili komise není na stejné úrovni e, v případě zákonodárných postupů. E, ale není to pouze odborné eh, těleso, je to exekutivní instituce, eh, je zodpovědná, její předseda je volen, musí se zodpovídat parlamentu, je to založeno na důvěře vyslovené parlamentem. A už jsme tady zažili, že nebyla, vyslavena, nedů, eh, že nebyla vyslovena důvěra z parlamentu. Není to pouze odborné grémium. Samozřejmě předkládá to návrhy, a rada potom rozhodne na základě toho, zda se bude postupovat legislativně či nikoliv. Jo. A závěrečný bod? Někdy evropská legislativa jakoby podkrať, podkrať snižuje administrativní, eh, administrativní eh, úsilí, administrativní nároky. Eh, jednotný trh je méně komplikovaný a mm, méně komplexní, než kdyby měli co dočinění s 28 různými soubory pravidel na jednotném trhu. To znamená, když se podíváme na to, že chceme dosáhnout správné rovnováhy mezi regulováním a neregulováním na evropské úrovni, i to musí být zahrnuto, když zvažujeme, kde je legislativa nezbytná. Děkuji. Thank you very much. Eh, Pavel Svoboda. Eh, děkuji a teď Pavel. Já bych chtěl poděkovat eh, všem poslankyním a poslancům za eh, příspěvky v této diskuzi. Eh, my jsme je všechny zaznamenali a vzhledem k tomu, že čas nám vypršel, tak bych se omezil na několik technických připomínek ohledně toho, jak to bude s časovým harmonogramem, který máme před sebou. Jak už bylo řečeno, paní předsedkyní Avko, Lhuta pro pozměňovací návrhy vyprší 7. února. První e, diskuze k pozměňovacím návrhům se odehraje 26. a 27. února. Následně e, ty výbory, které budou předkládat stanoviska, tak mohou učinit do 23. března a 26. nebo 27. března buď Eh, dojde k druhému čtení pozměňovacích návrhů anebo k hlasování. A pak tady máme eh, duben jako takovou záložní variantu, záložní datum a my doufáme, že na plenárce se tato zpráva odstne buď eh, na prvním květnovém nebo na druhém květnovém zasedání. Takže to je z mé strany všechno. Chci všem poděkovat za to, že se zúčastnili, především paní Danutě Hübner, eh, předsedkyni AFKO a sejdeme se tedy 26. Eh, nebo 27. Eh, února. Tím končím naše společné zasedání s výborem AFKO a výbor